Okay. Good evening. I think we should start because we have very limited amount of time. So if we want to to have a proper, you know, discussion. Pokud chceme um, vést diskusi, tak bychom měli začít, máme málo času. Takže první krok, jak víte, je tady přijetí pořadu jednání, um, protože to, um, takže to tady považuji za přijaté, žádné oznámení nemám a tím pádem chtěla přivítat pana Hojera a dát předat slovo eh, kolegovi. Eh, děkuji, já bych chtěla nejprve přivítat pana Hojera, předsedu Evropské investiční banky na této schůze, což nám dává příležitost projednat roli a příspěvek banky eh, před dosahování obecně priorit EU a konkrétně vzhledem na nový e, zelený díl. Pan Hoyer. E, se zdržel e, cestou, 9.30 skončí tlumočení, takže budeme respektovat čas. Já dám panu Hojerovi teď slovo na 7 minut, pak budeme pracovat po čtyřech minutách. Každý řečník dostane čtyři minuty, takže či um, delší bude vaše otázka, tím kratší bude odpověď pana Hojera. A já skutečně tedy eh, se chci držet těch čtyř minut, jinak nikdy to nestihneme do 9.30. Takže pane Hojer, prosím, jsme rádi, že jste mezi námi a rádi vyslechneme váš úvod. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Přeji všem eh, šťastný nový rok, omlouvám se za pozdní příchod, není to v mém stylu, ale eh, přišli jsme z, eh, z akce na zahájení tedy nové komise, to bylo v Lucembursku, takže proto jsem se zdržel. Děkuji za pozvání na tuto výměnu názoru. Je to skvělá příležitost na začátku roku vzhledem k nadcházejícím výzvám MFF, InvestEU, eh, Green Deal a velké klimatické otázky. Eh, chci poděkovat zpravodaji, panu Kuma, eh, za jeho spolupráci a těším se tedy na další spolupráci a výměnu názorů s nimi a s dalšími kolegy. Cením si podpory, které věnujete EIB jako Evropské bance. Ehm, považujete ji za katalyzátor investic, který podporuje evropskou politiku v rámci i mimo Evropskou unii. A to zdůrazňuji, protože tato podpora z vaší strany je jediná garance, kterou máme. Činnost pro činnost Evropské investiční banky mimo Evropskou unii, z čeho 60 Eh, souvisí s eh, klimatickými cíly, abychom dosáhli těch víceméně odsouhlasených klimatických cílů, tak je důležité zdůraznit tu eh, garanční bázi, kterou může poskytovat rozpočet. EU banka, včetně, EU banky, tedy včetně EIB a Evropský investiční fond, to je velice dobrá věc pro EU. Tady peníze pracují a to nejenom peníze daných poplatníků, ale investorů. E, máme kapitál 17, necelých 17 miliard euro plus rezervy, které jsme akumulovali, e, a kapitál z členských zemí. Takže v e, hotovosti je to 17 miliard a rozvaha je 600 miliard, což je unikátní. Je to obrovská výhoda s vaší podporou eh, můžeme eh, takto prospět evropským daňovým poplatníkům, že efektivně využíváme zdroje, podporujeme evropské politiky, které vy tady utváříte a my se tím řídíme. Evropský zelený díl je největší plán, který předložil EU e v poslední době. Má řešit otázky klima, konkurenceschopnost, kohezi. My vítáme právě eh, ten, tu vazbu s tím um, mechanismem spravedlivé transformace, které, který komise odhalí zítra. Můžete se spolehnout na EIB, eh, že bude plnit zelený díl. Já tomu věnuji veškerou svoji energii a mm, budeme se těšit eh, na eh, další detaily, které zítra sdělí komise. Jak víte, my můžeme hodně nabídnout na klimatické frontě. Možná ne všichni si to mují, ale my jsme největší akční ehm, zdroj financí ehm, co se týče klimatu, společně tedy s EU, jsme tedy ehm, podporujeme tedy pařížskou dohodu MEB 2015, také nej, jsme největším multilaterálním investorem do klimatických projektů na světě. Minulý rok No historická chvíle. Byla mm, oznámen záměr banky přestat financovat eh, fosilní paliva. EIB bude i nadále podporovat 1 bilion euro investic do klimatu, což jsou nejambicioznější eh, strategie investic do klimatu. Když eh, říkáme, že do deseti let získáme jeden tr- eh, bilion klimatických, eh, na klimatické projekty, tak to znamená, že budeme pákovým efektem využívat prostředky, které poskynuté vy nebo někdo jiným. Nemáme tedy eh, bilion euro v bance. To je důležité zdůraznit. Často ta čísla jak si lítají vzduchem v obrovských dávkách. Mm, abychom dosáhli té jedné miliardy, tak chceme zvýšit užitelné financování na 50 do roku 2025 a měli bychom být plně v souladu s eh, pařížskou dohodou už do konce tohoto roku. To je důležité, protože nemá smysl věnovat 50 na klimatické akce a s mm, bytkem špinavých projektů bychom ty eh, efekty eh, zničili. Takže to musí být v souladu. Dekarbonizace bude znamenat eh, přizpůsobení se pro občany i fondy a především ti s nejmenšími zdroji, mm, a mm, kde budou tedy nej, eh, budou mít největší problémy. Eh, z tohoto důvodu pracujeme, spolupracujeme s tímto parlamentem a dalšími institucemi na evropské obnově. Chceme ehm, zvýšit podporu nejzranitelnějším skupinám, aby nikdo nezůstal pozadu. Proto chceme spolupracovat s mechanismem spravedlivé transformace. Mluvíme tady o ambici Evropy být technologickým lídrem v klimatické akci. Musíme mít tedy ambici být nejpokročilejší v aplikaci a vývoji nových technologií, které nám umožní pracovat s nižšími karbon, novými, eh, emisemi karbonu um, Junckerův mm, plán byl velice viditelný a proto spolupracujeme již řadu, mm, několik desítek let a nakonec eh, máme výsledky. Jak řekl Jean-Claude eh, Juncker na konferenci v červenci roce 2018, komise není banka, banka není komise. Tento parlament velice eh, nás velice podporoval, žádal, abychom se zaměřili na naše silné stránky. A naše silná stránka je pomáhat realizovat politické cíle udržitelných a zdravých investic. Mm, když byl prezentován Junckerův plán, tak byly velké pochybnosti, mírně řečeno. 350 e, miliard nových investic, většina z veřejného sektoru za tři roky – 21 miliard bylo eh, rozpočtových garancí z evropského rozpočtu, 6 z evropského rozpočtu, 5 z bank, od banky. To nikdy ne, to ne, nemohlo být snadné, my jsme ukázali, že to jde. A takto jsme transformovali způsob, jak můžeme využívat veřejné zdroje na financování veřejných politik. EFSI generoval eh, 60 miliard dalších investic a může zvýšit HDP o 8%. Více než milion malých středních podniků využívá z našeho přístupu k investic, k financím. No, oživení je stále mm, nevyvážené. Vlastně infrastruktury, inovacích tam EU zaostává. Aby příští MFF e byl úspěšný, musíme navázat na to, co funguje – Musíme pokračovat v ambicích Junkrova plánu. Mm, doufejme, doufáme, že, se, mm, že brzo dojde k dohodě k MFF a Invest EU. Invest EU je jeden z klíčových programů EU pro příští leta. Finanční nástroje fungují jenom pokud jsou zváženy i tržní potřeby, abychom mohli rychle reagovat, adaptovat se na potřeby trhu a vidíme takto naše roli jako Ehm, které bude vyrovnávat nerovnosti na trhu. Eh, eh, Invest EU musí zůstat flexibilní, jak se bude měnit realita a my budeme podporovat rozhodovací eh, činitele, rozhodující aktéry a při implementaci Invest EU. K aktivitám mimo Evropskou unii. Vedle klimatických otázek ehm, Mm, rozvoj, který jsme, no ten vývoj v oblasti migrace, bohužel bude velkou výzvou v příštích letech. Bude nutné uvažovat o rozvoji ve velkém. Právě mm, přes vaši banku EU určuje agendu, co týče standardů, ehm, na mysli ehm, energetickou politiku poskytování úvěru, ambiciozní klimatickou agentu, EIB, e tedy rozvojová banka, ale je tady určitý dojem, že EIB, vzniká dojem, že EIB se obává rizika, nedělá rozvoj, ale EIB je přesně taková, jakou chcete. Implementujeme to, co vy žádáte. My na sebe bereme rizika, které vy požadujete. Už eh, více než 50 let EIB rozvojuje externí politiku EU v celé řadě zemí s minimálními náklady na rozpočet. Jako e, externí e, aktér jsme aktivní na všech částech světa. Máme expozici ve 43 e, z 59 nejméně rozminutých zemích. EU banka je jediná finanční instituce, která může garantovat strategickou autonomii Evropské unie o které mluví mnozí politici tak často v našem politickém směřování s plnou konsistentností evropských politik. Ehm, nemáme eh, v představenstvu Rusy, Američany nebo Iráčany, to je důležité. Když chceme být lídrem globálně, tak potřebujeme silnou finanční eh, oporu a silnou banku. Proto žádám vaši podporu během dialogu a jednání, protože je zásadní, aby Evropská banka eh, sehrávala stále centrální roli po roku C2020 a mm, zachovala mandát pro aktivity mimo Evropskou unii. Eh, já jsem se sotva dostal do poloviny eh, svého textu, ale zbytek tedy mm, budu prezentovat ve svých odpovědích na vaše otázky. Eh, pan Fernandez eh, jako první si vezme slovo na čtyři minuty. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěl poděkovat také, pane prezidente Evropské investiční banky, za to, že jste přišel mezi nás. EFSI, Junckerův plán, já si myslím, že to bylo velmi úspěšné. I já jsem měl tu čest zúčastnit se tohoto projektu, jakožto zpravodaj. Hovoříme o více než eh, slyšíte tlumočení, nebo mám raději hovořit francouzsky? Já jsem měl tu čest být spolu s pravodajem, pokud jde o tento fond a já se ptám, jaká očekávání má EIB, pokud jde o investice a jakou úlohu chcete sehrát, pokud jde o tento fond. Určitě víte, že my chceme zmobilizovat 750 milionů eur a to téma je uzavřené. Je pravda, že Evropská eh, komise a Evropská rada mají na stole těchto 750 miliard, ale to je uzavřené téma. A kolik se bude investovat na ten, sprav, na ten spravedlivý přechod? Bude to financování, které bude obnášet 7,5 milionů eur z rozpočtu a potom budeme mít eh, Invest EU, kde 75 bude záruka, která bude na straně EIB. A potom o jaké částky se bude jednat nebo jaké částky budou dány k dispozici pro tento mechanismus pro spravedlivou přeměnu. A potom další otázka. To se týká zeleného paktu. E, kolik chce dát EIB na financování proti klimatické změně a jakou úlohu chce sehrát EIB, pokud jde o tuto zelenou dohodu, kterou představila předsedkyně Evropské komise a také pokud jde o tu spravedlivou přeměnu. Sorry, I was expecting to Eh, já jsem si myslel, že nejdříve schromáždíme všechny dotazy a potom zareaguji. To, eh, co jsme se poučili z Junkrova plánu, tak to by se mělo přetavit eh, v přání v Invest EU, to, co fungovalo, tak to by mělo být zachováno v novém systému, to, co nefungovalo, tak to se musí upravit. Myšlenka Invest EU, když se s ní přišlo, tak se to prezentovalo tak, že tam budou takové dvě hlavní nadpisy, dva hlavní nadpisy, tedy eh, týkalo se to hlavně eh, zjednodušení a já jsem očekával, že se to změní v realitu. Bohužel ne vždy se tohoto dosáhlo, toho zjednodušení, spíše komplikace. To je důležitá věc. A potom Invest EU, se musí soustředit eh, na klíčové výzvy související s investicemi v EU. A musíme překonat, a to si myslím, že je klíčové, rozpory či soutěž mezi cíly Evropské unie. Například klíčový cíl, klíčové cíle, konverze, soudržnosti na jedné straně a na druhé straně inovace. Jasně, se může prokázat, že práce byla dobře odvedená, především v rámci Junkrova plánu, ale také co se týče e, kroků mimo EU, třeba Západní Balkán, kdy země, které potřebovaly tento druh podpory e, pro přidružení k EU nebo pro otázku soudržnosti, tak vstoupily do oblasti inovací. Měli bychom ustoupit od té myšlenky, možná hovořím příliš komplikovaně, ale to je tedy směr, kterým se ubíráme. Malé a střední podniky, konverze, inovace a konkurenceschopnost to jsou klíčové otázky, které musíme řešit. A konkurenceschopnost to znamená, že musíme být lídry v technologii a že nesmíme být pozadu. Děkuji. A další čtyřminutový prostor dostává paní Pereira. Děkuji. Eh, pane předsedo, pane Hojere, eh, vítáme vás v Evropském parlamentu. Já jsem začala eh, svou profesní kariéru v EIB. Potom jsem byla v různých firmách a potom jsem byla v Evropském, tedy vstoupila do Evropského parlamentu. Já jsem byla v oddělení schody a proto jsem velmi rád, že vás tady vidím a že vám mohu položit otázky. EIB se mění v zelenou banku a cílem je pracovat na otázce dekarbonizace a plnit eh, cíle pařížské dohody. Víme, že investice do životního prostředí jsou zcela naléhavou otázkou pro politické lídry, ale je to také věc, po které volají evropští občané. A to ukazuje Eurobarometr. Otázka klimatických změn, biodiverzita, to je věc, eh, která velmi leží na srdci Evropanům, vlastně nejvíce. A během těchto měsíců se volalo po ambicioznějších opatřeních. Proto Dříve EIB financovala uhelné elektrárny, ale e, nyní si tedy velmi vážíme tohoto závazku, že jedna miliarda eur bude věnována na boj proti klimatickým změnám. Je to vlastně 50 veškerých investic EIB a to je velmi důležitý signál pro trh, protože bohužel někdy dochází k eh, špatné kanalizaci investic a je důležité, abychom také měli spravedlivý přechod k jiným druhům energie. důležité, aby nikdo nezůstal pozadu. A v tomto smyslu bych se chtěla zeptat eh, momentálně, jak se díváte na zelené dluhopisy a jaký dopad to má na eh, mobilizaci investic v EU. Za druhé, jak vnímáte úlohu bank pro eh, podporu, tak aby se vyřešilo selhání trhu. Vy si myslíte, že tyto nástroje by měly být zelené? A závěrem, jak se díváte na vztah eh, těchto bank pro podporu podnikání a EIB? A jak se díváte na novou zelenou dohodu a strukturální fondy? Thank you very much, first of all. Děkuji. Já bych chtěl říci, vítám vás zpět. Eh, My samozřejmě najdeme novou spolupráci, platformu pro spolupráci klimatické věci jsou velmi zajímavé. Já jsem v politice více už než tři desetiletí a e, existuje pouze málo milníků. Já jsem se zúčastnil aktivně e, politiky v mé e, zemi, kdy potom došlo k velkým změnám. A v oblasti zahraniční politice to byla irácká válka a potom eh, jsme měli 11. září další milník. Já si myslím, že ta otázka eh, zvyšování povědomí v oblasti klimatu, tak eh, to je stejně tak důležitý milník. Je to něco, co lehce nezmizí. Já jsem se zúčastnil akce v Dubnu s německým prezidentem a On chtěl eh, poděkovat eh, nepolitickým eh, mládežnickým organizacím za to, že pomohli při volební účasti. A, prezid, a třeba v případě předsedy Junkra vidíte, že je možné zaktivovat mládež. Ano, máte práci, Máte pravdu, my je můžeme zmobilizovat, ale oni mobilizují nás. To je věc, která se nezmění a bude to nadále trvat. Je tady několik otázek, na které se musíme zaměřit. Já jsem e, pevně přesvědčen, že klimatická opatření musí být e, obchodním případem, protože takto pouze budeme moci zmobilizovat investice ze soukromého sektoru. To je ten správný směr. A potom musíme také úzce spolupracovat s více, více stranými e, bankami a těmi, kteří se zabývají národním eh, rozvojem. Eh, musíme odstranit eh, nepotřebnou soutěž, protože naše úloha je potřebná a tam, kde trh selže, tak my musíme zasáhnout jako veřejné instituce a proto musíme spolupracovat co nejúžej. Děkuji čím eh, stručnější budou vaše dotazy, tak tím více času bude mít Hojer na další odpovědi. Čtyři minuty jsou čtyři minuty. Pan eh, Hajna Luoma. Pane eh, prezidente Hojere, já jsem velmi rád, že jste opět tady mezi námi. I já mám určitou zkušenost Eh, s Evropskou investiční bankou před více než deseti lety. Já jsem byl eh, členem eh, správní rady a rady guvernéru a musím říci, že se banka zcela změnila, že se rozšířila. Banka má opravdu velmi důležitou úlohu v rámci strategie EU a Zelená dohoda a Junckerův plán jsou tímto příkladem. Zároveň ale úloha banky se eh, rozšiřuje i do eh, různých oblastí. Podívejme se na výsledky. Musíme opravdu zajistit, že úvěry, které poskytuje EIB, budou skutečně dodatečnými penězmi a že se schromáždí investice v oblastech, kde existuje selhání trhu či mezery a že tam um, není prostor pro soukromé investice, které by i tak tam byly financování projektů ze strany EIB eh, v rámci EFSI je skutečně eh, dodatečným eh, financováním. To je důležité a na jaká kritéria se dívat, abyste došel k tomuto závěru. Je potřeba lépe zhodnotit výsledky projektů a Eh, dosažení ekonomických a environmentálních cílů. A můj druhý dotaz se týká úlohy změn, které se dějí. Naše skupina eh, velmi podporuje myšlenku, že EIB by se stala klimatickou bankou, ale já se ptám, jestli je opravdu jisté, že můžeme důvěřovat tomu, že i sociální aspekty banky budou zhrnuty do úvěrové politiky. Protože v budoucnu banka bude mít rovněž pozitivní úlohu ve financování projektů, třeba jako malé střední podniky, genderová rovnost, eh, vzdělávání, zdravotnictví, eh, kvalitní pracovní místa. A je důležité, aby tyto cíle nebyly pozapomenuty. Děkuji vám, pane Hajneluomo. Myslím si, že je velmi důležité, že o tom hovoříme i eh, pokud je otázku eh, crowdingu a sociálních aspektů. Eh, veřejná instituce jako EIB eh, by eh, neměla vy, mm, vytlačit soukromý sektor. Pokud to práci může udělat soukromý sektor, tak to musí udělat. Ty veřejné prostředky jsou k jiným účelům, ale sam, samozřejmě existují mezery, kde soukromý sektor nemůže účinně fungovat. My potřebujeme dobrý dodatečný rámec, kde budou dlouhodobá kritéria, pomocí kterých se ukáže, že vlastně ten trh ten úkol splnit e, nemohl. A to je zcela klíčové. A někdy jsme kritizováni e, za to, že jsme omezovali možnosti soukromých bank. Pokud se na to podíváte blíže, tak si musíme říci, že proč se na nás lidé obracejí e, Eh, jedinečná charakteristika EIB je, že jsme bankou, která je do eh, vlastně velké míry bankou inženýrů a vědců, netoliko bankou bankéřů. Co to znamená? Že my, když přijdeme s nějakým stanoviskem nebo s nějakým poradenstvím, Eh, pokud jde o velmi komplikované technologické otázky, tak my máme tu naší eh, schopnost poskytnout toto důvěrhodné stanovisko. A proto velmi často se stává, že se dostaneme eh, k závěru ohledně nějakého komplikovaného projektu, že my to prokážeme a potom soukromí investoři se ptají, můžeme to spolufinancovat? Ano, protože když Eh, pokud eh, je to pochybné nebo eh, ekonomicky nedůvěrhodné, tak se to nestane. Ale musíme být tady velmi obezřetní, protože, jak jsem řekl, na začátku máme velmi Eh, málo peněz, 17 eh, miliard a ostatní eh, je od kapitálových trhu a trhy vám nedají 70 až 90 miliard v pokud se nechováte odpovědně. A proč jsme byli tak odpov- úspěšní v případě zelených dloupisů před tolika lety? Naším cílem bylo abychom se v těchto dloupisech Eh, zaměřili i na udržitelné cíle. My jsme začali s vodními projekty, budeme pokračovat eh, se zdravotnictvím a budeme pokračovat s projekty v oblasti vzdělávání, protože tam musíme více zmobilizovat soukromé fondy pro tyto účely. Děkuji. A nyní pan Šustra. Eh, děkuji. Já velmi eh, vítám to, že se chcete přeměnit na klimatickou banku, ale chtěl bych se ještě zeptat, jak by to mělo fungovat. Na jedné straně eh, tady tato výpověď, že 50% by se mělo vynaložit na investice pro ochranu životního prostředí, ale podle jakých kritérií se budou potom vylučovat investice? Jedná se pouze o otázku fosilních paliv, nebo tam máme nějaké jiné prověřovací Eh, mechanismy, třeba zali se mají podporovat dále eh, letiště nebo jiné otázky, které nejsou klimaticky neutrální. A potom druhá otázka. Máme eh, tady opravdu takovou potřebu klimatických investic ve veřejném prostoru, třeba co se týče obcí a tak dále, protože čím delší lhuty máme, tak samozřejmě potom tam budou větší požadavky a jak si myslíte, že byste měli toto zvládnout? A v případě podniku eh, s jakými opatřeními eh, počítáte, protože eh, co se týče soukromých podniků, tak tady je otázka ziskovosti a potom jsou tam potom nižší zisky než ty, se kterými počítáte. Eh, potom musíme jít nad rámec EFSI, to je jasné, pokud je otázku podporu a potom v tomto kontextu nevidíte, jestli neexistují nějaká eh, nebezpečí, pokud je o refinancování. Eh, samozřejmě to vypadá také s důvěryhodností úvěru, tedy to AAA, mm, tedy tento rating. Já začnu s tou poslední připomínkou, ta, eh, to trojté A, to je pro nás zcela zásadní. Pokud to nebudeme moci ochránit, tak by to bylo velmi uh, drahé a to by se týkalo akcionářů a uh, jak by se na to díval parlament. To je věc, kterou si nemůžeme zahrávat. Pokud je o nižší než 3A, tak uh, to uh, funguje a mnozí uh, členové Evropské unie nemají 3A, ale instituce jako naše, která je založena na tak málo kapitále, a závisíme na podpoře e, členských států. A e, my tedy musíme vždy dosáhnout trojtého A, takže tady jsme opravdu velmi obezřetní. E, sladění s Paříží to je velmi komplikované. Jak už jsem řekl předtím, pokud jsme sladěni s klimatem, s tím 50% cílem a projekty v rámci tohoto projektu, tak Eh, samozřejmě se toto musí vykompenzovat s těmi ostatními 50%. My musíme prověřit, zali environmentální, ekologické a klimatické aspekty, to znamená, to musíme mít že nazřeteli. To neznamená, že se chceme eh, vrátit do středověku. V budoucnosti budou letiště. Já se eh, někdy ptám, zali bychom neměli lépe plánovat letiště, zali jich potřebujeme tolik a zali potřebujeme mít takovou síť letišť, která se vlastně nevyužívají. To je potřeba si také vyjasnit. A potom otázka fosilních paliv. A to souvisí s jinými klimatickými projekty v této souvislosti se musíme chovat jako obchodní banka, protože pokud jako banka investujete do e, projektů, které budou na vaší rozvaze 35 až 40 let a e, na začátku se díváte na technologický vývoj nebo zohledňujete klimatické politiky, tak potom to bude tam se to odepsat za 50 let, ale musíte Eh, plánovat i ztráty. Pokud plánujete ztráty, tak to bude na rovnováze a to eh, bude důležité pro akcionáře. Musíme se tomu vyhnout. Když eh, ustoupíme od fosilních paliv, to není pouze věc důležitá z hlediska životního prostředí, ale je to i otázka hospodárnosti. A žádná soukromá banka by to neudělala. A my, protože jsme banka, tak bychom to taky neměli dělat. Pokud někdo bude podporovat eh, fosilní paliva OK, ale ne za eh, peněz od daných poplatníků. Děkujeme. Pan Hošík má slovo. Děkuji, děkuji. Vážený pane řediteli, jsme velice rádi, že jste mezi námi. Já před několika lety jsem mm, viděl, jak lidi v podstatě bojovali proti vaší bance, různé nevládní organizace, právě z, například z klimatických hledisek a najednou vy jste na stejné straně, tak je to pro mě velice zajímavé. Pokud jde o taxonomii, pokud jde o koherenci, o kapacitu, to jsou další záležitosti, které mě zajímají. Já si myslím, že je velice důležité podívat se na to, jak vaše úvěrová politika v oblasti energetiky, já jsem byl součástí toho trialogu taxonomie, ovlivnila celou tuto oblast. Proto bych se rád zeptal, do jaké míry EIB chce využívat tuto novou taxonomii v rámci úvěrové politiky. A dále je to otázka politické koherence. Vy jste správně řekl, že musíte být koherentní, nemůžete říct si polovina půjde pro boj proti klimatickým změnám, druhá naopak to bude nějakým způsobem ničit. Čili kdy můžeme očekávat takové nové politiky i v jiných oblastech, které mají dopad na klima, například konkrétně doprava, to je problém, pokud vím především s ohledem na skleníkové plyny. Toto je věc, kde nás čeká ještě hodně práce v Evropě, ale zároveň máme obrovský potenciál, máme obrovský automobilový průmysl například. A v neposlední řadě je to otázka kapacity. EIB má unikátní skupinu odborníků, kteří pomáhají připravovat projekty. Já pocházím ze střední Evropy, my jsme za to rádi, ale chci se zeptat, co bychom mohli udělat my v Evropském parlamentu a co by mohlo udělat EIB pokud jde o tu implementační fázi, protože to mm, si myslím, že z toho by mohli těžit všichni. Taxonomie. Tím začnu. Poté, co jsme přišli v roce 2007 se zelenými obligacemi, tak se na nás nahlíželo jako na šílence. A najednou vidíme, že to zaznamenalo obrovský úspěch na globálních trzích. Zároveň jsme se z toho ponaučili, protože vidíme, jak úspěšné to, to, tyto aktivity mohou být. Ten greenwashing vlastně vidíme všude. Toto diskredituje celé toto cvičení, celé, celý náš trh a proto je v našem zájmu a proto se obracíme i naše konkurenty v tomto ohledu, aby to, co je označeno jako zelené, opravdu i obsahovalo tu zelenou politiku a ty zelené produkty. To je zásadní. Proto vítám práci Evropské komise v oblasti taxonomie. Nevím, jaké budou výsledky, ale to úsilí vlastně jde i nad rámec Evropské unie. OECD, globální kontext je v tomto ohledu samozřejmě něco, co bychom očekávali. My musíme naše politiky dále rozvíjet. Pracujeme na tom, eh, samozřejmě snažíme se rychle doprava je jednou ze zásadních oblastí. My vždy zahájíme naše politiky konzultačním procesem. To není něco, co můžeme udělat přes noc, ale snažíme se v tom zajistit koherentní přístup. Kapacity. Kapacita banky je omezená. My jsme největší multilaterální rozvojovou bankou, to je pravda, ale nejsme schopni splnit všechny cíle, které jsou na nás, které jsou nás očekávány, které jsou na nás kladeny, tato očekávání. Proto musíme mm, postupovat upřímně, nesmíme podcenit potřeby kapitalizace banky, My v podstatě američani říkají, že musí vytěžit maximum z jednoho dolaru, ale my musíme vytěžit maximum z jednoho eura. Na rozvojové kapacity se musíme zaměřit, poskytování poradenství, protože tam nejde pouze o to, že je tam nedostatečný kapitál u těchto zemí, ale například technická expertíza, aby došlo k implementaci kvalitních projektů. Pokud víte, jakým způsobem bychom to mohli udělat, co by mohlo podpořit v tomto ohledu EIB, tak prosím, obraťte se na nás. Pan Bisláru, děkuji za slovo. Já jsem nesmírně rád, že máme možnost v tomto důležitém aktuálním okamžiku hovořit o této aktuální záležitosti. Komise zítra právě přijme tuto iniciativu ohledně spravedlivé transformace a my víme, že zde máme uh, tu strategii, plán, je ten bilion eur a potom teda těch 7,5 miliardy, navíc ještě ko- koheznímu rozpočtu, dále 45 miliard Invest EU a e, různé koncesní úvěry, které e, jsou někde na úrovni 25 miliard. To, tato čísla jsou jasná. Vy jste hovořil o streamlinování těchto prostředků, o zjednodušení ale EIB má, je vlastně takovým partnerem v tomto spravedlivém mm, přechodném období a důležité je, aby ti aktéři, ty subjekty přímo na trhu, měli tyto příležitosti k dispozici, jakým způsobem jim to můžeme poskytnout. Jakým způsobem byste vy mohli být takovým styčným důstojníkem i pro členské státy, protože potřebujete spolupracovat s jinými aktéry i různými subjekty v oblasti implementace. Je to opravdu celá škála nástrojů, které jsou zde k dispozici. Já, když jsem hovořil se zástupci soukromého sektoru, tak jsem měl pocit, a oni hovořili o tom, že čelí obrovské složitosti všech těchto nástrojů. Především pokud jde o komunikaci já jsem ze země a celého regionu, kde soukromí i veřejní aktéři mají velký zájem, ale údajně tam není dostatečná kapacita to plnit ty závazky, čili nejde pouze o tu dostupnost, o které jste hovořil, ale i o tom plnění závazku. A dále je to program Invest in the EU. Já jsem stínovým zpravodajem. Já jsem se setkala s mnoha aktéry, subjekty, malými středními podniky přímo na místě a jsem rád, že jedna ze záležitostí, na kterou poukazuje tzv. skill gaps, to znamená ty nedostatečné dovednosti na trhu, to je vlastně i součástí vaší zprávy, která pokrývá léta 2009-2015. Čili my víme, že samozřejmě vy hrajete důležitou roli v globální ekonomice, posílení digitální ekonomiky, překonání digitální propasti. Proto se chci zeptat, zda budete poskytovat finanční podporu především teda v té digitální oblasti, u zelených projektů chápeme, ale digitální ekonomika, digitální dovednosti, digitální infrastruktura, bude to rovněž pro vás priorita? A souhlasíte například do těch návrhů Windows Expand, to jsou ty 4 miliardy, které by měly být i součástí toho fondu pro spravedlivou transformaci. Chápete že to, že jste vlastně eh, čtyři minuty vyčerpal? Ano, ale chtěl jsem to skutečně všechno říci. Takže pan Hojer velice stručně. Já se pokusím. Já tyto problémy chápu. My jsme provedli mnoho studií, souhlasím s tím, co, na co poukazují ostatní instituce. To znamená, jaké jsou problémy těchto ekonomických eh, iniciativ EU, dovednosti, zručnosti, plánování, budování kapacit. Členské státy, i ty úspěšné, chtějí udělat ještě více, ale nejsou schopny to dotáhnout do konce, protože nemají plánovací kapacity pro infrastrukturu a nejsou schopni využívat tyto dostupné finanční prostředky. A zároveň jsme ještě nezačali ten náš eh, pochod směrem k digitální éře. U nás například <clears throat> často krát se hovoří o tom, že je to problém IT. Ne, to jde nad rámec IT. Malé a středně velké podniky. My například ve IB eh, poskytujeme maximum těchto dát pro malé a středně velké podniky, čili my se snažíme tímto způsobem poskytovat informace členským státům a zároveň kvalitně se snažíme informovat. Samozřejmě, že vždycky můžete udělat víc. Ale já jsem v podstatě, když jsem přišel do banky, tak jsem o tom vůbec nic neslyšela. V posledních několika letech jsme skutečně tu situaci zlepšili. Banka má větší zviditelnění, přístup ke spotřebitelům, příjmy k producentům, především pokud jde o dostupné informace potřebné pro jejich podnikání. Pan Komu? Ano, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, děkuji, děkuji za to, že jste mezi námi. Já velice stručně, tak aby všichni mohli ještě se těšit z tlumočení. Je to vlastně taková cesta ekologické transformace v rámci EIB. To jsem zaznamenal, to je dobré, ovšem nesmíme zůstat a jak si na Vavřínech v polovině cesty, já si myslím, že nás čeká ještě obrovský kus cesty, než budeme moci říct, že jsme opravdu transformovali EIB na banku, která bude bankou klimatického charakteru. To je taková banka pro boj za klima, musí tam být totální transparentnost vašich aktivit, jelikož je to propojeno i s úvěry finančních prostředníků, musíte zároveň zajistit to, že ty finanční prostředky v EU, jakož i mimo EU, nebudou financovat žádné projekty, které by mohly škodit životnímu prostředí, přírodě nebo klimatické bance, to tu potřebujeme, tak aby měla plán mm, aktivit, který bude důvěryhodný. Otázka je jasná, odpověď asi už ne, tak pokud je o tento jasný akční plán, kdy bude k dispozici a potom sektorové politiky, především pokud jde o úvěry eh, do dopravy a transparentnost. My jsme hovořili zároveň i o určité globální, koherentní strategii, pokud jde o lidská práva, rizika například proti obráncům těchto práv, například mobilizovat dostatečné prostředky, rekrutovat odborníky pro tuto problematiku v rámci EIB. Děkuji, děkuji za tuto otázku. Naše ambice, pokud jde o klima, tyto ambice jsou větší než u jakékoliv jiné finanční instituce ve světě. Není to nic nového, protože my jsme takovou bankou opravdu mnoho let. My skutečně jsme v tomto ohledu máme nejvíc prostředků, které investujeme. Například i pařížská dohoda, kdyby tam nebyla k dispozici, tak v podstatě bychom nikdy tak daleko nemohli zajít. 25 klimatických aktivit jsme slíbili v rámci portfolia našich bank na základě pařížské dohody. Máme tam asi něco málo přes 30 a do roku 2025 chceme mít 50 v našem portfoliu. To je unikátní a dosáhneme toho. Ale vedlo k tomu, že najednou jsme považováni za klimatickou banku, že je to pouze klimatická banka. Ne, není tomu tak. My chceme být nadále inovační bankou, bankou pro malé a střední podniky, kohezní bankou. To je pro nás klíčové. I proto, že když hovoříme o té spravedlivé transformaci, tak hovoříme o regionech, které budou trpět eh, tím, že už tam nebudou mm, aktivity v oblasti fosilních paliv. A to znamená, že nejde pouze o alternativní energetické zdroje, ale i o zaměstnanost, pracovní příležitosti, protože v Jižním Slesku například uhelné Eh, doly se nezmění na digitální odvětví přes noc. Tam potřebujeme obrovské úsilí. Musí to být komplexní rámec, komplexní obrázek a klima bude hrát nadále velice důležitou roli v, našem, cel, v našich celkových aktivitách. Ale nezapomínejme na to, že musíme zůstat konkurenceschopnými a proto inovace a technologie, to je rovněž eh, pro nás zásadní. Inkluze, tam se snažíme vyhrnout rukávy, měnit politik, taky doprava, které se budeme věnovat v letošním roce, další oblasti, kde musíme rychle zabrat, protože samozřejmě ty potřeby jsou naléhavé. V tom s vámi souhlasím. Děkujeme. Říká paní předsedající, nyní pan Giegold má slovo. Vážený pane předsedo Hojere, Rád bych vám srdečně poděkoval za to, čeho se dosáhli v úvěrové politice EIB dokonce i proti odporu našich eh, obou členských států. To je veliký pokrok a to jsou dobré zprávy. Více koherentnosti v oblasti boje proti klimatickým změnám. A nejenom koherence je zapotřebí. Pokud je o článek eh, Financial Times 15.7.2019, rád bych se zeptal, to bylo opravdu takové velice bombastické, vy jste nepřímo hovořil o tom, že EIB je takovým skrytým EU obrem, gigantem. té, co jsem hovořil s mnoha subjekty, tak ano, vím, že je to obrovská, obrovský hráč, 3 Ačka, ale zároveň tam došlo k obrovským ztrátám za poskytování úvěru za posledních 10 let 0,1 podle tohoto článku. To znamená nejnižší číslo ostatních rozvojových bank. To není vaše chyba. Vy jste se o tom zmínil v úvodním slovu vy na sebe berete ta rizika, o která má zmínit, prosíme, žádáme. A EIB má samozřejmě <coughs> omezené vlastní fondy a kapitál. Proto se ptám, zase myslíte, že EIB, pokud chce splnit tato vysoká očekávání, při realizování nového zeleného dílu by měla mít ještě větší kapitál. Zda členské státy a EU by měly přijít s dalším kapitálem, tak jak jsme to viděli po velké finanční krizi, tak aby pro EIB bylo jednodušší přijmout rizika, potřebná rizika, podpořit inovaci, protože ta je spojená s riziky a proto potřebujeme i Evropskou investiční banku, která samozřejmě nesmí zariskovat svě, svoje 3Ačka, ale musí uplatnit větší rizika. Ano, já jsem rád, že jste položil tuto otázku to je opravdu zásadní otázka, ale i z technického bankovního hlediska. My jsme vyčerpali to manévrovací pole pro uvěrování, protože na základě našich, eh, našeho statutu jsou tam, je tam eh, ten poměr 2,5, to znamená, nemůžeme půjčit více než 2,5 krát více kapitálu, než máme k dispozici a to už jsme téměř úplně vyčerpali. Při výpočtu se musíte podívat na eh, jednotlivá rizika, synergický um, dopad u větších rizik inovačních projektů. Tam musíme poskytnout větší kapitál, <clears throat> co znamená, že se nám zužuje manévrovací pole. Samozřejmě, že máte pravdu v tomto ohledu. Já jsem před osmi lety v bance. Jsme v podstatě hm, tam ta situace vypadala trošku horší, ovšem pokud jde o tato čísla, tam bylo těch 5-10 miliard, o kterých se hovořilo. To víte, že bych byla ráda, aby jsme je měli, ale pomohlo by nám to pouze maličko. Kdybychom navíc měli těchto 10 miliard, možná kdyby jsme měli ten kolaterální kapitál, protože pro nás je zásadní abychom nepřekročili eh, nejenom u toho cash in kapitálu, to potřebujeme, ale i, eh, ale i vlastně takové rezervy pro nepředvídané události pro členské státy, které musíme mít, abychom dodrželi to, tento poměr. Já, jsem opravdu, já samozřejmě nechodím kolem členských států, ne, neříkám neustále, že potřebujeme více kapitálu, ale my v podstatě potřebujeme spíše takovou eh, tu, eh, tu, tu možnost určitých rezerv pro nepředvídané události více než eh, hotovost. Děkujeme, pan Zonka má slovo. Děkuji za slovo. EIB se zabývala financováním investic, životními, životním prostředím, infrastrukturou, malými a středními podniky. Já se chci zeptat, ve které z těchto oblastí dojde k nějaké zásadní změně, kterého se nejvíce dotknou takové zásadní změny. Určitě k takovým změnám dojde. A dále je to financování infrastruktury v oblasti dopravy, jednak jsou to silnice, poté železnice. To je velice důležité především pro ty země, které ve, se staly členy EU později, střední a východní Evropa. Dále je to financování přeshraničních projektu. To je něco, co se nám osvědčilo v minulosti, jak se na to díváte, pane řediteli, a poté je to právě ten fond transformace. Těším se, že je zde velký zájem. Určitě tam budou konkrétní regiony, které, které budou těžit z tohoto fondu. Jaké budou preference pro tyto specifické regiony a jaké prostředky jim budou k dispozici? a které, které regiony by mohly eh, získat podporu v té první etapě? Děkuji. Toto je mm, fascinující a zajímavé. Já bych eh, chtěl slyšet eh, důvěryhodné odpovědi sám, protože k tomu jsme ještě nedospěli. Já jsem mm, mm, jednal s komisí, byl jsem na Eh, přísaze nové komise a teprve zvažují, co budou příští dnech prezentovat vám. Samozřejmě víme, že bude facilita pro veřejný z 35 eh, miliard euro v rámci eh, spravedlivé transformace. Um, přes Invest EU mohlo být 45 miliard, ale neznám přesná čísla. A teď, teď co je důležité, je lepší využívání poradenské kapacity banky a komise. Dále musíme eh, učinit přeshraniční působení atraktivnější v některých novičlenských zemích, v politice sousedství západního Balkánu eh, je možné mít eh, borné vztahy s jednotlivými státy, ale společně nic dělat nebudou a tady musíme se posunout. Dál. Komise je velmi ambiciozní a pokud komise mm, dá eh, nutnou podporu eh, tomu mm, leverage, tak to bude mít velký eh, vliv. Samozřejmě to, ty oblasti jsou různě ovlivněny, ale musí být rovnováha především v těch zemích, které jsou negativně postiženy Eh, politikou eh, klimatických změn. Musíme zajistit, aby nikdo nezůstal pozadu. Ehm, proto eh, tady také nevidím rovnováhu mezi jednotlivými členskými státy a skupinami členských zemí. Děkuji, pan Kus. Ehm, děkuji. Já se vrátím k tématu ten velké ambice, totiž klimatu. Vy jste napsal ve své zprávě, že EIP garantuje klimatickou neutralitu úvěru. Mě by zajímalo, jak to uděláte, jak to garantujete. A ta klimatická neutralita, jak je definována. Tyto kritéria, která máte pro to to jsou empirické, vědecky stanovené na kritéria, nebo prostě s nějak eh, svévolně stanovené, nebo ty, eh, také ty hraniční hodnoty. Ehm, chcete dávat nové emizní eh, eh, standardy mm, až 200 gramů CO2 na hodinu. Eh, jak se toto stanoví? A jak jste k tomu dospěli tedy? Pak mám ehm, pochybnosti, zda ty cíle, které zda je můžete dosáhnout, pokud neuděláte jednu věc, totiž Eh, používali energii, která má nejmenší emise, totiž jadernou energetiku. Budete podpořovat jádro eh, ve svém, ve svém investování a úvěrování, nebo to už všechno padá? A pokud ano, tak jak chcete dosáhnout snížení CO2, které tak ambiciozně plánujete? Děkuji. Tak to je obrovské téma, které jste tady otevřel, protože eh, tady musíme vstoupit do vědeckých detailů. Na to bych potřeboval zvláštní schůzi. Samozřejmě jsou potřeba jasná kritéria, o tom není pochyb, ale ty eh, hranice se musí nejprve politicky stanovit. Můžeme eh, víc než do roku 25. Ambiciozními cíly, například do roku 2050, Eh, dospějeme k tomu, že se budeme více eh, snažit. Eh, s jednoduchými technologiemi dosahovat dobrých výsledků ehm, pak nebude tedy, pak by nebyla ehm, motivace opouštět fosilní poliva. My musíme jít jiným směrem. Jak může být Evropa lídrem v těchto technologiích? Eh, to musíme dosáhnout celosvětově. Ostatní jsou mm, napřed. V Číně například klima. Mm, Číňané říkají, že chtějí tu, ten obrat dosáhnout do roku 2030. A když oni to udělají, no tak eh, a dokážou, no tak eh, my zůstaneme pozadu, my musíme být ambicioznější a neskrývat se eh, za technologickými problémy, který, které nepochybně existují. Ale já vám rád nabídnu naše odborníky, kteří vám to lépe vysvětlí. Prostě já si myslím, že musíme být ambicioznější. Děkuji, pan Žova pane předsedo, děkuji za vaši přítomnost a vaše odpovědi. Ehm, mm, moje první otázka se týká tématu, které jsem mluvil. E, e, zeleně to znamená také e, zemědělství a ehm, velký průmysl se tady podílí a e, přispívá k sterilizaci půdy a mm, ohrožení lidského zdraví. Zemědělství, které by respektovalo e, e, životní prostředí, agrolesnictví, které zachycují karbon, sekvestruje karbon, uděluje karbon. Otázka zemědělské půdy náklady investice, náklady eh, pojištění v prvních letech. Moje otázka se týká, existuje mezi vašimi projekty financování konverze zemědělství? Moje otázka bude kratší. Eh, svoboda pohybu zboží a služeb na celém světě. Evidentně um, Eh, k tomu přispívá klimatickým změnám a není jisté, zda karbonová daň to vyřeší. Eh, relokalizace průmyslu. Eh, když jednou byla tady v, mm, když by jednou byli v, v Evropské unii, tak by méně znečišťovali. Máte mezi svými projekty příspěvek k relokalizaci průmyslu do Evropy, která to potřebuje? Samozřejmě to musíme zvážit. Především to, že se takto produkují zbytečné emise a samozřejmě budeme eh, podporovat zelené zemědělství, greening, tedy zemědělství a alternativní energie. Ale když Juncker řekl ve svém projevu v parlamentu v červenci 2018, že komise není banka a banka není komise, pak chtěl říci, že si ty role nemůžeme plést. A já čekám, že političtí lídři, vy, vlády, komise stanoví cíle a my to pak budeme financovat. Mně můžete položit otázku, co já si myslím o jaderné energetice, ale to je irrelevantní, protože já potřebuji rozhodnutí eh, rozhodujících orgánů, které podpoříte vy a rada a komise. Proto bychom měli očekávat, aby ta politická rozhodnutí dělali politici. Pokud bychom se vrátili k, k jaderné energetice, tak dohoda o jaderné energetice v kontextu energetické úvěrové politiky, tak to by znamenal chaos. Takže nakonec, když se podíváte na výsledky procesu, tak tam není nic, co by znemožňovalo, vzhledem k emisním kritériím, které máme, Ehm, bychom financovali tedy jedné elektrárny, ale nebyla žádná snaha. Nedělali jsme to v minulosti a nezamýšlíme to do budoucnosti. Někdy ehm, nevedeme v tomto kontextu politická jednání, protože to k ničemu nevede. Dále energetika a obchod. A to vyžaduje dialog. Relokace ehm, průmyslu do Evropy. Návrat tedy. O tom se může jednat, ale také to musíme vnímat v rámci rozvojové politiky a tam to jde asi ten trend opačným směrem. Děkuji, pan Papademulis. Děkuji, pane Hojer. Co jste řekl o tom, eh, že z EIB se stane klimabanka, tak to zní hezky. Také jsme slyšeli hezká slova od komise o novém zeleném dílu, ale před několika mm, momenty jste nám řekl, že stále čekáte, až se na politické straně něco vyjasní, komise, rada a tak dále. Takže moje otázka je, když jste s nimi v kontaktu, kdy e, myslíte, že se tyto věci vyjasní? co vy potřebujete na to, abyste mohli pokračovat ve svých plánech, protože rada nesouhlasí s komisí. Jak tedy, nebo koli, o, o kolika penězích mluvíme, jak budete chránit tyto prostředky e, před tím takzvaným greenwashingem, že, e, aby to nešlo do falešných zelených politik. Můžete nám dát nějaké příklady? Dále sociální dimenze, Spravedlivá transformace. Nikdo nesmí zůstat stranou. Tento fond je nástroj, ale je to adekvátní. Hmm, také tam můžeme zařadit Invest EU. 45 miliard. Stačí to na spravedlivou transformaci? A nebo se ten klimatický obrat vytvoří větší nerovnost mezi regiony a v rámci společností. Dále jste řekl, že chcete více kolaterálních garancí členských zemí. Ehm, Evropský parlament to může ehm, žádat, ale vy mluvíte z politiky. Žádáte o to? zvýšit kolaterální garance, které vám mohou dát. Děkuji za tyto otázky. Měli bychom tedy uh, být spravedliví vůči komisi. Paní von der Leyen a kolegové jsou ve funkci jenom několik týdnů. Otevřeli tedy nové věci, a nová okna a nyní musí ten vítr um, jak se zavát dovnitř a někam být usměrněn. Eh, mluvili jsme o hrubých cílech, které žadují upřesnění a spolupráce s vámi a ostatními. Myslím, že jdeme dobrým směrem, že eh, můžeme sehrát významnou roli. Pokud evropští političtí lídři řeknou, co eh, chtějí, a umožní nám tak násobit to, ty jejich cíle, tak toho budeme schopni. Leveragingu jsme nejlepší na tomto světě, takže to jde. Jsem optimista. Greenwashing. Tak máme zkušenosti po roce 2007, kdy okamžitě v bankách eh, lidé nabarvili papír na zeleno a řekli, že to je zelený bond. Takže máme taxonomii, která navrhla komise. V té době evropské instituce vytvořily principy, mm, skupinu pro principy zelených obligací, kterou ovlivňovali experti EIB, kteří e, přišli s jasnými kritérii a mm, ne všichni se k tomu plně hlásí. To potřebujeme, jinak to naruší konkurenci mezi institucemi a mohli bychom zničit důvěru investorů. Jak jsem řekl, potřebuji 70 až 90 miliard euro. Pokud nám nebudou věřit už a kupovat naše monety, tak to můžeme zabalit. Takže greenwashing je třeba eliminovat. Stačí 45 miliard? Pokud mi dáte víc, dobře, ale samozřejmě říkám eh, šéfům vlád, že bychom nám měli dát víc prostoru, ale také říkám, na rozdíl od ostatních multilaterálních bank, eh, multilaterálních bank neříkám, dejte mi co nejvíce peněz, říkám, dobré, když nám dáte nějaké prostředky, ale hlavně eh, se eh, vemte na sebe větší odpovědnost a to jsou ty kolaterální závazky, které je třeba zvýšit a pak můžeme tedy násobit těch 45 miliard euro, které se předpokládají na tu spravedlivou transformaci Eh, v rámci Invest EU. Teď máme už jenom několik minut na Catch the Eye. A mm, já vás žádám, abyste se drželi tedy dvou minut, pan Kuzmiuk. Paní prezeši, já mám... Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo. Stručná otázka, pokud jde o energetiku v oblasti plynu. Vy jste hovořil o rozhodnutí toho, že nebudete financovat jako EIB <clears throat> energetiku, pokud jde o eh, uhelnou energii, to jsem pochopil, ovšem jak to vypadá u plynu. Například pokud jde o zelenou diskuzi o dalším zeleném vývoji, tak tato energie plynová byla podle toho, co vím, považována za dostatečně ekologickou, čili jaký bude přístup vaší banky v této oblasti. Děkuji. We are moving out of the unabated fossil fuel. Uh, eh, tedy eh, vstupujeme od financování fosilních paliv, na druhé straně říkáme že na projekty, které se chystají, děláme eh, grandfathering, tedy eh, že, bychom, ne, že není třeba se obávat, že najednou budou zabity. Když srovnáte eh, zemní plyn eh, skapalněný a se starými uhelnými elektrárnami, tak to je velký ekologický pokrok, to je jasné. Ale stále zemní plyn bude přechodnou energií, přechodným zdrojem. A z bankovního hlediska si musíte položit otázku, zda investujete do eh, transformační energie, do, do, do tedy přechodné energie, které se budou během několika letech odepisovat, zda by nebylo lepší přejít k efektivněji, co nejdříve k nejefektivnějším zdrojům energie a urychlit ten proces. Um,